Huh? Please take your seats. We want to start. Yeah? Please, please take your seat. We want to start. Huh? Vážené dámy, vážení pánové, prosím zaujměte svá místa, abychom mohli zahájit schůzi. Se siamo pronti a cominciare, prego. Please take your seat. Karins. Prosím všechny, aby usedli na svá místa. Prosím. Se siete d'accordo io proporrei di fare una, un voto di approvazione. Takže nejprve budeme eh, nejprve zkušební hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Hlasování, elektronické hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je skončeno. Hlas, hlasovali všichni? Hlasování skončeno. Dobře. Takže teď je hlasování skončeno. Dobře. Takže to bylo zkušební hlasování, za všechno funguje. Všechno v pořádku. Mm-hmm. <clears throat> Eh, nejprve budeme hlasovat a pak bude v předsednické funkci pan Federle. Paní předsedkyně, eh, děkuji. Já jsem chtěl říci, že vzhledem k tomu, že moje zpráva byla přepsána s pozměňovacími návrhy, které zcela e, změnily mou zprávu, tak já nebudu Eh, hlasovat, pokud tedy ty pozměňovací návrhy přijme většina, tak já budu hlasovat proti svému eh, návrhu a, nebo proti té své zprávě a prosil bych, aby taky moje jméno bylo z něho staženo. Takže já si myslím, že jste všichni slyšeli tento návrh. Vzali jsme jej na vědomí. Takže přistoupíme k hlasování a po hlasování uvidíme, zda se k tomu budeme muset ještě nějak vyjadřovat nebo jak se k tomu postavíme. Takže hlasování je dlouhé, ale jsou tam také, je tam také asi dvakrát hlasování v bloku, takže nejprve 63, 64 hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 65, 66 odpadají, 70 kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 69. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Já vím, že je časně, ale prosím, zvedejte dobře ruce, ať všechny vidím. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 68, kde pro, proti, Drželi se, přijato. 71 pro, proti, Drželi se. Myslím, že to bylo přijato. Je to přijato. 72 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Imko 2, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 73 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Eh, žádáte o ověření, dobře. Zahajuji hlasování. Hlasujeme 83. Návrh paní Marisy Matias. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, ještě 75, ověřujeme 75, prosím, zahajuji hlasování.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 Eh, ověřujeme, ověřujeme 85. Hlasujte prosím o 85 elektronicky. Končím hlasování. Hm. Přijato. Imko 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 86. 87, 88. Hlasujeme o všech třech pro, proti, zdrželi se. Přijato. 90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 Teď blokově 100 a 101. Asi je to možná příliš rychle, říká paní předsedkyně. Takže 100 a 101 hlasujeme společně, pro proti zdržili se přijato. 102 odpadá. 104 pro proti zdrželi se přijato. 103 pro proti zdrželi se přijato. 105 pro proti zdrželi se Ještě 103 pro, proti, zdrželi se. To bylo přijato. To byla 103. Chcete ověřit 103? Takže teď 105. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď blok od 106 až do 116. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 10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 Myslím si, že je to zamítnuto, ale ověřme prosím 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 123, 124, 125. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 126 odpadá. 128 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 127 až do 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 131, 132, 133 také unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 134, 135, 136 unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 138 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 139, pro, uh, eh, 139 a 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141, 142, 143, unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 až 152, unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 a inko 7, unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 156, to odpadá. Teď 157 až 162, unblock. Pro, proti, zdrželi se. Přijato 158, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 160, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 163, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Libe 5, pro, proti, Drželi se. Přijato. Libe 6. Pro. Proti. Drželi se. Myslím, že to je zamítnuto. 164, 165 pro, proti, drželi se přijato, myslím. Nejste někdo proti. 166 eh, odpadá. 167, nebo ne? <clears throat> 160, hm. 176. Ty další. Ty, další unblock. 171 až 176 hlasujeme unblock. 172, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 188 pro, a 188, 189 společně, přijato 180 odpadá. A teď 181 až 186 unblock. Schváleno IMKO 8 pro, proti zdržel se schváleno, IMKO 4 pro, proti zdržel se schváleno, 181 pro, proti zdržel se schváleno, 183 pro, proti zdrželi se e, zamítnuto, 187 pro, proti, zdržel se schváleno, zamítnuto 188 pro, proti, zdrželi se schváleno, 189, 90, 91, amblok pro, proti, zdrželi se schváleno, 192 odpadlo, 193 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 194, 5, 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 197 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 198 pro, proti, zdržel se. Schváleno eh, odpadají další dva. 201 pro, proti, zdržel se schváleno, 202 pro, proti, zdržel se schváleno, další odpadá, 204 pro, proti, zdržel, zdrž, schváleno, 205, 206 pro, proti, zdrželi se schváleno, další dva odpadají, 209 pro, proti, zdrželi se schváleno, 210 pro, proti, zdržel se schváleno, 211 pro, proti, zdržel se schváleno, 212, 13, 14 pro, proti, zdržel se schváleno, 215 pro, proti, zdržel se eh, schváleno, 216, 17, 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Další dva odpadají, 221, 222 a 23. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Další odpadá, 225 pro, proti, držel se, e, zamítnuto 226 pro, proti, držel se zamítnuto 227 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. 228 a 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 230 pro? Proti? Zdržel se schváleno. 231 a 2 pro? Proti? Zdržel se schváleno. 233 pro? Proti? Zdržel se schváleno. 234, 5, 6. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno, další odpada, 238 pro, proti, zdržel se schváleno, 239 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 240, 41, 42, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, další odpadá a nyní unblock 244 až 51, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Libe 3, pro, proti, zdržel se, schváleno. Libe 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Libe 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Imko 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 252 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 253 pro, proti, zdržel se schváleno, 254 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 200 zkontrolujeme, takže 254 budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. návrh byl zamítnut, dobře, že jsme si to zkontrolovali. 255 pro, proti, zdržel se, schváleno 256 pro, proti, proti zdržel se. To budeme eh, kontrolovat eh, eh, elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 256. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 257 pro, proti, zdržel se. Schváleno 258. 258 schváleno. 58 pro, proti, zdržel se. Schváleno 59 pro, proti, zdržel se. Schváleno 260 pro, proti, zdržel se. Schváleno a nyní, eh, jedna pro, proti, zdržel se schváleno. A en blok návrhy dva až čtyři pro, zdrželi se schváleno. pět pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále en blok 6 až 15, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 7 pro, proti, zdržel se schváleno. Zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, Dobytku chcete zkontrolovat? Ne, takže 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to schváleno, ale asi to budeme muset zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 10 hlasujeme elektronicky. La votazione aperta, la votazione anche chiusa. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 16 až 19 en bloc pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 až 24 en bloc pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 až 28 en bloc pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 31 a 32 a 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 34 pro, 34. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. 35, 6 a 7. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 39, 40, 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 42 pro, proti, zdržel se, schváleno, 43 až 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 46 pro, proti, zdržel se, schváleno, 47 až 49 blok pro, proti, zdržel se schváleno, 50 pro, proti, zdržel se schváleno, 51 až 53 a blok pro, proti, zdržel se schváleno, další odpadá, 55 pro, proti, zdržel se schváleno, 56 7 pro, proti, zdržel se schváleno, další dva odpadají a 60 až 62 a blok pro, proti, zdržel se schváleno, libe A, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. A nyní závěrečné hlasování podle toho, co říkal pan Šefazer o tom, že jeho jméno má být eh, staženo z eh, toho, eh, to návrhu, pokud budou pozměňovací návrhy přijaty, takže tím předpokládám, pane zpravodaji, že vaše jméno eh, má být staženo, my s vaší žádostí souhlasíme a nyní můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování a zpráva bude předložena na plenárním zasedání bez jména zpravodaje. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky, končím hlasování a zpráva byla přijata 46 hlasy pro, 7 proti, nikdo se nezdržel a já vám děkuji, děkuji i panu Schaffhauserovi, který umožnil tedy tento, tuto zprávu dokončit a já nyní předám předsednictví. So, dear colleagues, let us continue with the agenda. Vážení kolegové, budeme pokračovat eh, podle programu. To hlasování bylo opravdu rychlé a hladké. Eh, sporně jsme ušetřili mnoho času. Já vám děkuji, že mě necháte provést poslední části naší schůze. Takže nejprve přijetí pořadu jednání. Hlásí se někdo o slovo k pořadu jednání? Nevidím žádnou ruku, takže pořad jednání je schválený. Nyní sdělení předsedy. Rád bych řekl, že bod 8, eh, tam zpravodaj pan Henkel požádal, aby eh, toto stanovisko bylo odloženo a to na 6. února. A bod 3, to je schválení zápisu z 26. září, 12. a 13. října a 9. až 10. listopadu. Máte nějaké připomínky k zápisům? Nikdo se nehlásí o slovo, takže zápisy považujeme za schválené a nyní přistoupíme k rozpravě e, e, o stanovisku. Jedná se o akční plán EU pro e-government na období 2016 až 2020, kde e, navrhovatelkou je paní Mlinar. Komise předložila zprávu v dubnu 2016. IMCO je příslušný výbor a e, ITRE je, e, se přidružilo v rámci pravidla 54 a dnes budeme projednávat zprávu paní Mlinár Eh, na tuto rozpravu máme maximálně 40 minut, takže začneme jako obvykle eh, vystoupením zpravodajky, eh, stínových zpravodajů, dále kolegové a nakonec to zpravodaj schrne. Takže prosím, paní Heminár. Děkuji, pane předsedo. Vývoj e, rozvoj e-governmentu je zásadní v rámci digitální strategie jednotného trhu, zvyšuje efektivnost, omezuje náklady i administrativní zátěž pro podniky a e, občany a proto vítám tento akční plán pro období 2016 až 2020. Já jsem se soustředila na otázky, které jsou zvlášť důležité pro ITRE, v níž tedy my máme výlučnou nebo sdílenou pravomoc e, podle pravidel 54. Důležitá věc je, že musíme zajistit dlouhodobý Eh, udržitelný rámec i nad, eh, jak si i po roce 2020. Musíme také garantovat udržitelnost již existujících iniciativ jako eh, základní bloky evropských mm, nástrojů a podobně. Interoperabilitu a adaptabilitu e-governmentu ve službách Technologie se rozvíjejí velice rychle, jako třeba velká data, eh, cloudový computing a podobně. A musíme toto brát v úvahu v souvislosti služb, se službami e-governmentu. Eh, a kromě toho otevřená data jsou významnou složkou k, zalep, k zajištění lepších služeb e-governmentu, tak aby byly e, data bezpečně k dispozici pro opětovné využití třetími stranami. A e, partnerství e, veřejného a soukromého sektoru mohou vytvářet nové nová řešení, ale nesmíme zapomínat, že zajistit akční plán vyžaduje určité předběžné podmínky, které musí být naplněny a to včetně odpovídající infrastruktury eh, širokopásmových eh, sítí, zvláště pro rozvoj mobilních služeb. Další významná věc je, ehm, aby občané eh, se stotožnili a převzali to, tento e-government, což je zatím na velmi nízké úrovni a proto je potřeba, aby i government musel být příznivý, uživatelsky příznivý a je třeba se řídit dobrými příklady. Vítám eh, ambici kamise vytvořit nebo zajistit větší digitálnost evropských institucí a doufám, že i další instituce, jako třeba Evropský parlament, by měly být více v čele digitální transformace. A jinak se těším na pozměňovací návrhy kolegů i na další spolupráci v nadcházejících měsících a se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, paní Mlinár. Takže nyní stínový zpravodajové, začneme s EPP. Paní Sander, prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěla bych poděkovat Angelice Mlinár za skvělou práci, kterou eh, nám předkládá. Já eh, bych především chtěla doplnit některé nápady a myšlenky, které Eh, formát stanoviska jí eh, nedovoloval. Eh, a jak jste říkala, digitalizace veřejných služeb uspoří všem čas, peníze, efektivnost a také transparentnost a omezuje papírování, administrativní papírování, což je pro podniky a především malé a střední podniky zásadní. Chtěla bych připomenout, že jestliže eh, princip jednou provždy eh, bude aplikován bez zbytku, pak by to ušetřilo 5 miliard eur eh, ročně v celé Evropské unii. Chtěla bych také zdůraznit důvěru a důvěra je základem úspěchu. Proto je nezbytná bezpečnost infrastruktur. Další důležité je digitální inkluze. Eh, online administrativa by neměla nahradit veškerou administrativu eh, offline eh, na venkově nebo v některých částech populace, třeba pro seniory nebo osoby, které trpí nějakým handicapem a nejsou dostatečně digitálně gramotné pak tam stát a státní zpráva musí eh, tedy také eh, zůstat přítomny fyzicky. Já pocházím z pohraniční oblasti, takže bych chtěla zdůraznit také potřebu kontinuity veřejných služeb přeshraničně i přeshraniční spolupráci státní zprávy. Já si, já si přeji, aby docházelo k elektronické výměně informací v oblasti sociálního zabezpečení. A konečně, pane předsedo, bych chtěla zdůraznit, že je potřeba, aby byly dostupné online administrativní procesy. Eh, tady mám na mysli hlavně také nezbytnost mnohojazyčnosti. Děkuji vám. A nyní za SND, pan Solingen, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát zpravodaji z Krátce za skvělou eh, zprávu eh, v rámci digitální unie. Já jsem byl zpravodajem eh, k programu Square, který podporuje interoperabilitu. A v této zprávě zdůrazňujeme právě některé osvědčené praktiky a referenční projekty. Evropský parlament sází hlavně na rozvoj evropské referenční platformy eh, v oblasti interoperability. Interoperativní systémy jsou velmi důležité, protože představují základ systému. Ale bez digitálního akčního plánu pro působení na takové platformě ta platforma bude neúplná. Takže akční plán je velmi důležitý a je třeba definovat priority toho, co chceme na té platformě dělat. A z toho důvodu také musíme pozměnit návrh stanoviska pomocí pozměňovacích návrhů, protože jsme omezeni co do prostoru a musíme posílit efektivnost e, veřejné zprávy, musíme posílit příležitosti ke zlepšení kvality služeb občanům, musíme vytvořit systémy zaměřené na potřeby osob a ne na čistě technologické aspekty nebo na podnikatelské zájmy. A ve finále by bylo potřeba skloubit všechny tyto zájmy, to znamená klást důraz na potřeby občanů a tyto propojit s technologickými možnostmi a s perspektivou růstu zaměstnanosti a hospodářského růstu, ale eh, jak si je třeba, aby tam nebyli eh, ponecháni občané stranou, musí mít spravedlivý a lehký přístup k těmto službám prostřednictvím sítě a vzdělávání občanů. Eh, v tomto akčním plánu si myslím, že bychom mohli zahrnout i balíček eh, telekomunikací se čtyřmi oblastmi, hlavně pro vysokorychlostní 5G síť, iniciativu Wi-Fi pro Evropu, kde jsem zpravodajem a kdy se eh, jedná o vytvoření podmínek pro dosažení univerzálního přístupu k vysokorychlostní kvalitní síti. Myslím si, že máme dobrý pracovní základ a já vám děkuji. Děkuji. Přestože máme Eh, celkem času dost, tak bych byl proto, abychom se drželi eh, jaksi časové doby spravedlivě. Za EKR vidím, budete hovořit? Ne, za EKR ani za zelené tady stínové nevidím, takže vystoupí paní Matias Zague. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajce za její práci. Myslím si, že tato práce na e-governmentu je důležitá z řady důvodů, už to tady zaznělo, e, protože se tím zamezí duplicitě v dokumentech, administrativní procesy budou méně byrokratické a mělo by to být inkluzivnější. Já mám tedy jenom tři poznámky. Já uznávám Eh, meze, hranice, které nás omezují při vypracování stanoviska, protože nemůžeme pokryt úplně všechno, to je mi jasné. Ale myslím si, že by bylo důležité nebo potřeba posílit dvě věci, které již v textu implicitně figurují, ale které by eh, potřebovaly rozvést. Za prvé akční plán efektivnější a inkluzivnější, i přes nové technologie, které jsou eh, jaksi hodně rozšířené v Unii, přístup k ním je velmi nerovný a my bychom měli věnovat pozornost právě té nerovnosti, tak aby každý měl skutečný přístup k síti. Druhá poznámka je potřeba zmínit ochranu dat, bezpečnost dat. Zpravodaj o tom hovoří, ale to by chtělo asi rozvést a dbát na to, aby evropská legislativa v oblasti ochrany dat, což je velice dobrý legislativní základ, byla e, skutečně aplikována. A poslední moje poznámka, e, to je e, jaksi ro, e, základní rozpor a já předložím pozměňovací návrhy. E, a sice to se týká role partnerství veřejného a e, soukromého sektoru e, v rámci rozvoje akčního plánu. Myslím si, že zájmy podniků nemohou převážit před zájmy občanů a my bychom měli věnovat stejnou pozornost eh, soukromému a veřejnému eh, partnerství veřejného soukromého v eh, sektoru a dávat přednost outsourcování, poradenství a podobně. To si budeme muset ještě projednat v nadcházejících schůzích. Děkuji, paní Matias. Tím se dostáváme k ostatním žádostem o slovo. Pan Blanco López žádal o slovo na jednu minutu. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že je jasné, že ty hlavní změny přicházející z nových technologií znamenají, že musíme přizpůsobit naši zprávu současnosti. Je potřeba zvýšit efektivitu, snížit náklady, eliminovat eh, byrokracii a to vše, myslím, bude mít velice pozitivní dopady pro firmy, nejen co se týká snižování nákladů, ale je to také velice důležité pro naše občany. Mluvilo se o nových příležitostech, ale je potřeba uznat, že zde mohou vznikat i nová rizika, například riziko ochrany osobních údajů. Rád bych upozornil na to, že co se týká technologického pokroku, nechceme dosáhnout toho, že by zde vznikla propast mezi některými oblastmi, které by byly dostupnější z hlediska technologií, nebo mezi lidmi, kteří mají dostupnější technologie. Jinými slovy, veškerá práce, kterou musíme udělat, musí zajistit, že toto bude příležitost a že nebudeme pouze vytvářet nové propasti mezi lidmi. Děkuji, nikdo jiný o slovo nepožádal, což znamená, že eh, teď má slovo komise, pan Jean-France Juncker z DG Connect. Prosím. Děkuji. Děkuji za příležitost vystoupit k této věci. Komise by v první řadě ráda poděkovala parlamentu a výboru ITRE za odvedenou práci na tomto akčním plánu. Je přesně v souladu s tím, co vidíme v oblasti transformace veřejného sektoru a technologií ICT, které mohou pomáhat fundamentálně reformovat administrativu a její způsob práce a její způsob interakce se společností. Rovněž se všichni shodneme, že je velice důležité, aby komise sama byla příkladem a vítáme také snahu ostatních institucí nás následovat, protože společně můžeme mít eh, podle nás poměrně velký dopad. Rád bych připomněl to, že eh, nový akční plán v porovnání s tím minulým má i dynamickou složku, což znamená, že ty akce, které jsou definovány v akčním plánu, budou doplněny dodatečnými akcemi. Konkrétně vytvoříme platformu, kde bychom naslouchali jednotlivým aktérům, občanům, firmám a tak dále, tak, abychom mohli identifikovat společně s členskými státy a s jednotlivými aktéry nové kroky, které do toho budeme muset doplnit, tak, abychom ve finále co nejvíce urychlili transformaci veřejné zprávy, což je záměrem tohoto akčního plánu. Takže eh, jsme rádi, že můžeme být na této debatě, že se můžeme účastnit diskusí a to je z naší strany vše. Děkuji. Děkujeme komisi za prohlášení a teď má opět slovo zpravodajka, která to celé schrne. Děkuji vám, děkuji všem kolegům a stínovým zpravodajům. Z toho, co jsme slyšeli, myslím, můžeme dojít k závěru, nebo já docházím k závěru jako zpravodajka, že zde je dobrá šance dosáhnout koherentního streamlinovaného stanoviska pro tuto oblast. A jenom pro informaci, abychom zajistili, že to všichni vědí, termín pro pozměňovací návrhy je 17. ledna v pravé poledne a poté pak eh, budeme dál pracovat a mm, věřím, že mohu doufat v další spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, paní Milnár. Tím jsme ukončili diskusi o e-government akčním plánu na rok období 2016 až 2020. Musím oznámit, že hlasování v ITRE bude 28. února a hlasování v plénu zatím ještě nebylo stanoveno. Rovněž pro lidi, kteří nás poslouchají v jednotlivých kancelářích, říkám, že jsme v předstihu, takže prosím zajistěte, aby vaši poslanci přišli na příští body na pořadu jednání. Jdeme na další bod bod číslo 7, eh, závazné redukce skleníkových plynů, eh, výroční redukce skleníkových plynů členských států od eh, roku 2021 do roku 2030. Komise minulý červenec předložila návrh na řízení o sdílení snah, kde se stanovují závazné cíle emise na období 21 až 30. Tyto cíle eh, pokrývají sektory, které jsou mimo systém ETS, o kterém se bude hovořit později, a které představují zhruba 60 veškerých emisí EU. Tento návrh eh, navazuje na rozhodnutí o sdílení snah, kde se stanovily národní emisní cíle eh, pro členské státy v ne-ETS sektorech. Envy je hlavní výbor, ITRE provedl výměnu názoru na toto téma loni v listopadu. Máme zhruba 30 minut na diskusi a půjde to jako obvykle, tedy nejprve dostane slovo pan zpravodaj, pokud už je tady. Aha, tak zpravodaj je na, na cestě, takže abychom nemuseli čekat, protože stínoví zpravodajové už tu jsou, tak začneme tím. A už přichází. Tak jenom minutku si dáme pauzu a pak hned začneme. Samozřejmě eh, všichni víme, že ty nejlepší projevy vždy máme, když sotva vběhneme do místnosti. Welcome. Vítejte, pane zpravodaji. The voting was uh, rather quick. Ono hlasování dnes šlo rychle a e, všichni se drží času, takže jsme v předstihu. Nebojte se, nikdo vám nezazlívá, že přicházíte včas. Až včas. E, máte slovo jako zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to mírné spoždění, byl jsem ve výboru Envy, ale už jsem tu. Eh, velice stručně, co se týká nařízení o sdílení snah, takzvaný effort sharing. Eh, toto je velice důležité téma, které pokrývá výraznou část celkových emisí skleníkových plynů EU. Je to klíčový nástroj pro boj se změnami klimatu. To všichni víme. Navrhované nařízení stanovuje nové závazné výroční cíle pro emise skleníkových plynů, kterých mají členské státy dosahovat v období 2021 až 2030. Co se týká eh, práce Evropského parlamentu, ITRE píše stanovisko pro výbor ENVY, který je hlavním výborem. Nicméně i tak se snažíme eh, co nejlépe, co nejvíce spolupracovat s kolegy z výboru Envy. Spravodajem v Envy je pan Herbrandy. A výbory Envy a ITRE možná mohou mít různící se názory na toto téma, ale snažíme se být co nejkoherentnější tedy v rámci přístupu obou výborů, tedy v rámci zprávy Envy a stanoviska ITRE. Zrovna včera proběhla první neformální schůzka stínových zpravodajů, kde jsme sbírali nápady jednotlivých stínových zpravodajů a jak lze očekávat, jsou rozdíly názorů mezi jednotlivými frakcemi, nicméně i přesto jsem měl dojem, že ze všech stran zde je dobrá vůle a většina problematických bodů může nalézt řešení. Doufám, že ve finále za spolupráce se stínovými zpravodaji budeme, mož, budeme mít možnost vyprodukovat stanovisko, které bude uspokojivé pro eh, většinu politických frakcí, pro většinu kolegů ve výboru ITRE. Dovolte mi zmínit pět důležitých oblastí, kde eh, by to, na které by se stanovisko ITRE mělo zaměřovat, podle mě. Za prvé, zvýšení ambicí a posílení dlouhodobé perspektivy EU, protože návrh komise podle mě není dostatečně jasný, co se týká pařížské dohody, co se týká dlouhodobých závazků EU pro dekarbonizaci a na to je potřeba odkázat. Další téma, to je to východisko, kde tedy eh, zahajujeme ten effort sharing a je potřeba vyhnout se eh, výraznému navýšení rozpočtu na uhlík a mít co nejpřímější trajektorii. V rámci toho jsem požádal, aby se použila lineární traje- trajektorie podle roku 2017, což je mimochodem v souladu s postupem Envy. Zatím tady pozici Envy nemáme, ale i tam se ta myšlenka objevila. A podle toho, co jsem viděl včera, má to podporu i ostatních frakcí. Za třetí, mechanismus flexibility. To je podle mě asi to nejobtížnější téma. Jak ošetřit mechanismus flexibility? Tedy ty, jak ty tradiční, tak ty nové. Eh, už musíte končit, už tři minuty jsou dávno pryč, Javore. A za čtvrté a za páté, to je úzce propojeno eh, kontrola plnění pravidel a přeskum toho nařízení. A eh, já si myslím, že tady bychom měli navrhnout pravidelnější kontroly plnění pravidel vývoje v členských státech a co eh, nejvíce záhy přeskum, aby se zajistilo, že všechny členské státy pracují správně. Děkujeme, Chavore, a omlouvám se za to, že jsem vás přerušil. Času máme v podstatě dost, ale jediní, kdo jsou němečtější než Němci, jsou Švédové a když nedodržujeme čas, tak eh, mě z toho začne bolet hlava. Takže teď za ostatní frakce, pan Sean Kelly, máte dvě minuty za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i panu zpravodaji, panu navrhovateli a i komisi. Myslím si, že komise to sepsala poměrně dobře. A spíš bych se držel jejich návrhu. Pan navrhovatel, myslím, jde až příliš daleko, což by mělo obrovské dopady na nákladovou účinnost tohoto projektu a na evropskou ekonomiku co do prác, eh, pracovních míst, ale i například potravinové bezpečnosti a tak dále. Teď vám řeknu proč. Zaprvé se všichni shodneme, že pro rok 2030 máme jeden cíl. Jak se tam dostaneme, to je to, kde se neschodujeme. Ale fakt, že se shodujeme aspoň na tom cíli, to je důležité. Ten cíl splňuje eh, pařížskou i marakešskou dohodu. Takže to, kde se neschodujeme, s panem zpravodajem je to východisko. Myslím, že rok 2020 je dobré východisko, navrhovatel říká 2017. Myslím si, že to je příliš brzy. Bylo by příliš složité pro členské státy a asi by to nebylo dosažitelné a to by vedlo k pokutám. Za druhé, flexibilita, o které mluvíte, opět i zde si myslím, že komise navrhla těch 280 eh, kreditů, vy navrhujete snížení na 190, což by mělo obrovský negativní dopad zejména na zemědělství, které má jenom omezené možnosti, jak takto seškrtávat. Zároveň musí zajišťovat potravinovou bezpečnost, což je naprosto zásadní součást i pařížské dohody. To bychom si měli uvědomovat. Rovněž nesouhlasím, eh, co se týká flexibility ETS. Komise mluví o stovce, pan navrhovatel mluví o padesátce. Jakmile se emise ušetří, tak se zkrátka ušetří. A nakonec bych rád řekl, že všichni musíme zohlednit eh, výrazné hospodářské události a politické události, jako třeba Brexit, eh, snížení eh, hospodářského výkonu a to je potřeba zohlednit jakožto významný faktor. Takže děkuji, děkuji navrhovateli a komisi, děkujeme pane Kelly. Jak vidíte, pan Kelly je skutečně eh, dovedný. Eh, on překročil dvě minuty a řekl, že už má jenom jeden bod a tím mě uklidnil. Teď tedy zástupce SAD, paní Bonafé. Prosím. Děkuji. Já se pokusím zachovat se úplně stejně co do strategie. Pokusím se čas dodržet. Děkuji panu zpravodaji, eh, panu navrhovateli za eh, stanovisko a díky za včerejší schůzku. Je to důležité téma. Je to otázka plnění strategie z Paříže, kdy chceme nižší emise CO2 a naj, chceme najít příslušný model. V rámci Envy se zabýváme i věcmi, které do systému ETS nespadají. V této správně nám jde o cíle do roku 2030, které jsou právě klíčové pro splnění našich cílů. Myslím si, že návrh komise je dobré východisko ale nutno říct, že je pár věcí, které bude potřeba trošku ještě přepracovat. A zmínil je pan navrhovatel. Já si myslím, že bude potřeba přeskoumat a případně pozměnit tu otázku flexibility, podobně jako v systému ETS a podobně jako LULUCF. Eh, eh, I toto musí být konzistentní s tím, co schvaluje parlament, protože obě oblasti spolu souvisí. Takže jako východisko myslím si, že ten systém bude muset být i přeskoumán, pozměněn, zkrátka změněn, protože aktuálně ty pobídky v něm jsou trošku zvrácené a e, musíme si říct, že pobídky mají být pro ty, kteří odvádějí dobrou práci. A rovněž je potřeba navýšit monitorování pokroku. Monitorování bude velice důležité, takže není toho moc, a jsem si jistá, že to stanovisko bude nakonec velice kvalitní. Děkuji. Děkuji. Nevidím žádného zástupce ECR, takže eh, slovo dostane Alde. Paní eh, Ering nahrodí paní Punce, která nemohla přijít. Takže prosím. dear chair, dear colleagues. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, jak už eh, bylo řečeno, hovořím zde jménem paní Karolíny Poncet, která je stínovou zpravodajkou, ale bohužel nemohla být příjemné. Paní Poncet by nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaji za návrh, který zlepšuje původní návrh komise a který také zlepšuje jeho pravděpodobnost. Zpravodajka se domnívá, že tato zpráva může posílit pozici Evropské unie z dlouhodobého pohledu. Je to v souladu s pařížskou dohodou a také je to v souladu s dlouhodobými cíly z osněžování emisí CO2. Ehm, paní stínová zpravodajka se myslí, že je důležité, aby to začalo v roce 2017, nikoli v roce 2020, což tedy zlepší situaci a také to zlepší i tu trajektorii toho systému. Co se týče flexibility, tak stínová zpravodajka Alde se domnívá, že to může být důležitý nástroj pro členské státy, nicméně musí tam být eh, jasné přínosy a také musí být i nadále členské státy nabádány k tomu, aby snižovaly emise. Také se domnívá, že um, kredity, eh, které se týkají využívání půdy, změny a lesnictví ve výši 190 jsou v souladu. Eh, zároveň ehm, zachovají konkurenceschopnost zemědělství. Co se týče kontrol dodržování pro předpisů, komise navrhuje každých pět let, zatímco um, zde zpravodaj navrhuje každý rok. Paní Punce se domnívá, že ty kontroly by měly probíhat častěji než jednou za pět let a navrhuje, aby probíhaly vždycky za dva a půl roku. No a stínová zpravodajka Alge se také domnívá, že to musí být všechno propojeno s rámcovou umluvou OSN o změně klimatu, která bude pořádat v roce 2018 speciální dialog a také to musí být propojeno i s dalším kolem pařížské umluvy, která bude v roce 2023. Paní Poncet eh, se také bude podílet na dalších pozměňovacích návrzích a bude dále spolupracovat s panem navrhovatelem i s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Nyní GUE. Pan Benito Siluaga, prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den. Myslím si, že už neřeknu nic nového, když zmíním pařížskou úmluvu a tu míru 1,5 stupně Celsia. Máme zde nyní cíl eh, komise, který je ambiciozní, ale myslím si, že není dostatečně ambiciozní pro tento cíl. Existují odvětví, na která se ETS nevztahuje, a musíme tedy zajistit, že nedojde k podkopání těchto mezinárodních dohod. Je rovněž důležité, abychom eh, si přestali myslet, že životní prostředí a ekonomika jdou proti sobě. Musíme spíš přemýšlet o tom, jak eh, například využít energetickou účinnost a tím snížit emise. A těch příkladů je další řada. Mm, jsou k dispozici pozměňovací návrhy, myslíme si, že výrazně zlepšují ten původní text komise. Za prvé, eh, systém, eh, že by měl začít už v roce 2017, to si myslíme, že je dobrý nápad, protože by to vedlo k eh, větší, výraznější redukci emisí a také by to i zlepšilo tu cestu k těm adaptačním opatřením a došlo by vlastně k, hladšímu přechodu k, mm, na cestě k těm plnění cílů. Za druhé, co se týče těch přeskumů, souhlasíme a také předložíme pozměňovací návrhy v tomto směru, že je důležité, aby ten přeskum spadal nebo byl v souladu s fungováním rámcové umluvy o o změně klimatu. Také je důležité, aby členské státy dodržovaly cíle, usilovaly o splnění těch cílů ale aby byly spíše členské státy podporovány než trestány. Dále, co se týče té flexibility, tak chtěli bychom, aby ty dva body byly odstraněny. odstraněny. Myslíme si, že to spíše oslabuje ty cíle. Mm, vy jste vlastně stanovujete ceny za životní prdí. A dále, co se týče otázky využívání půdy, zde máme obavy, protože zde nehovoříme o něčem trvalém. Není to tak precizně možné definovat? Musíme hovořit také o tom, že třeba dochází k absorbování těch negativních emisí. To je také důležité. Děkuji. Nyní pan Tamburano nežádal o slovo, za EFDF, e ENF zde nejsou, ani nežádali o slovo, takže dávám slovo zástupci komise. Mm, pan Artur Rungemecker, ředitel GŘ Klima. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že souhlasíme s parlamentem, že se jedná o velice důležitou otázku, protože se vlastně to, to vlastně pokrývá 60 všech eh, emisí skleníkových plynů Evropské unie. Já se omlouvám, ale možná tady budu potřebovat trošku více času než ty dvě minuty. Dovolte mi učinit pět komentářů, které se týkají návrh stanoviska, za které velice děkujeme Evropskému parlamentu a jeho navrhovateli. Takže za prvé, ty dlouhodobé ambice. Možná bych to měl trochu vysvětlit, co tím vlastně myslíme v návrhu vidíme, že emise skleníkových plynů v dopravě, zemědělství a stavebnictví by se měly do roku 2040 snížit na nulu. Um, chci říci, že to nikdy nikde nebylo v žádném posouzení dopadu Evropské komise. Za druhé, ty dopady by znamenaly například to, že bychom museli úplně zakázat do roku 2040 chov eh, skotu, ovcí a kozí a tak dále, a koz, protože ty, to jsou vlastně emise v zemědělství, takže já vůbec nevím, zda by to bylo možné, nechci už pak ani hovořit třeba o tom, jak by do roku 2040 mohla být úplně bezemisní doprava nebo stavebnictví. Dále, přístup k emisím hovoří se vlastně o tom, že ten, ta návrh, ten návrh by vlastně komplikoval ten stávající systém, docházelo by k dvojímu započítávání emisí. Teď se vlastně některé emise započítávají v rámci systému LULUCF a mám pocit, že v tom návrhu se eh, navrhuje jiný systém výpočtu, také by to vlastně potom bylo mimo mezinárodní účetní standardy, takže vlastně nakonec bychom měli speciální výkaznictví a potom by ještě mus, bychom stejně museli mít eh, to původní výkaznictví pro rámcovou umluvu OSN, takže by se velice navýšila administrativní eh, zátěž. Dále využívání kreditů v oblasti využívání půdy. Já nechci říkat, nechci mluvit o těch množstvích, ale spíše o rozměnu rozsahu působnosti. Uh, Myslím si, že ty návrhy nejsou úplně konzistentní, protože pokud eh, například z toho vejmete deforestaci, tak se vlastně pak vůbec ty emise z deforestace nebudou ošetřeny. Tak nevím, kam se to pak bude započítávat. Ale možná to je také nějak součástí toho nového návrhu o tom systému LULUCF. A také ta čísla, která se v 18. mění a v 17. také se mění, Eh, mám rovněž pocit, že ta čísla nejsou mezi sebou navzájem eh, konzistentní. Dále ty každoroční kontroly. Je pravda, že komise navrhla pětiletý cyklus kontrol. Pokud bychom měli eh, ty kontroly provádět každý rok, tak by to znamenalo, že bychom také ale mohl, museli změnit eh, ty pravidla nebo tu um, frekvenci kontrol u toho systému LU-LUCF. Změnili bychom stávající praxi, takže zase by se navýšilo administrativní zátěž ve všech členských státech a bylo by to opravdu velice významné navýšení administrativy. Teď jsem ještě slyšel návrh, že možná ty kontroly by mohly probíhat vždy za dva a půl roku, takže tedy bychom zde měli speciální zprávy, které by ale vlastně byly vždycky po dvou a půl roce. Opět by se tím navýšilo administrativní zátěž. A můj pátý komentář se týká pozměňovací návrhu 21, je to článek 10. My si myslíme, že ten návrh by vlastně byl neférový vůči zemím střední a východní Evropy. Myslím si, že na to byste se ještě měli podívat. Nechci podrobně rozebírat tu otázku flexibility, protože ta, na, ten návrh, zda to má být na začátek, nebo za to má být nějaká jednorázová flexibilita, nebo zda se to má týkat pouze toho LULUCF. To všechno už bylo přeskoumáno v posouzení dopadu Evropské komise. Ehm, ten návrh by znamenal výrazné omezení celého systému Myslím si ale, pokud, že pokud vás zajímají dopady, tak se můžete podívat do toho posouzení dopadu, tam to všechno je. Nakonec si říci, že jako komise mhm. se těšíme na další spolupráci. Pokud budete chtít něco třeba ještě vysvětlit, nebo pokud vás zajímají ještě ty e, dopady, e, posou, posouzení dopadů návrhu, které zde jsou nastoleny ve výboru ITRE, mm, samozřejmě budu dále v úzkém kontaktu se s panem zpravodajem, se stínovými zpravodaji v těch následujících týdnech abychom nakonec eh, společně vytvořili kvalitní stanovisko výboru ITRE. Děkuji. Děkuji zástupci komise, panu Runge Metzgerovi a dávám slovo opět panu Javorovi, panu zpravodaji, aby schrnul diskusi. Děkuji, pane předsedo, už budu stručný. Děkuji všem stínovým zpravodajům i děkuji komisi za jejich názory a komentáře. Samozřejmě, že víme, že existují rozdíly ale máme ještě několik týdnů, abychom našli kompromisy mezi jednotlivými pozicemi. Pro mě je důležité to, že musíme to nařízení eh, zpřísnit a musí být konzistentní se všemi cíly, které vlastně celkově eh, usilují o snižování emisí CO2 a musí být dodržena pařížská dohoda. Co se týče těch technických podrobností, no tak samozřejmě musíme najít kompromisy a také musíme brát úvahu jednotlivé aktéry. Děkuji za to, že komise je otevřená další diskusi. Jsem si také jistý, že nakonec nalezneme řešení, která budou přijatelná pro všechny. Děkuji, pane Javore. A co se týče harmonogramu, 16. ledna v 6 hodin večer je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 23. března se bude hlasovat v ITRE, v INVE v Envy se bude hlasovat 29.5. a na plenárce to ještě nevíme, to ještě musí být potvrzeno. A teď se dostáváme k bodu 9, jelikož bod 8 byl přeložen na únor na žádost pana Henkela, pana zpravodaje. Takže bod 9. Evropský program pro ekonomiku sdílení. ITRE podle bodu 45 připravuje stanovisko pro výbor IMCO, který je příslušným výborem. Takže téma je e, ekonomika sdílení, to je prosperující ekonomika, která vychází z digitální ekonomiky a je důležitá jak pro spotřebitele, tak pro firmy, také jsou zde velice důležité malé a střední podniky, nicméně jsou zde také určité novinky, které přinášejí různou nejistotu ohledně různých věcí. Evropská komise připravila stanovisko, které se snaží právě reagovat na tyto nejistoty a chce přinést určitá vodítka, určité orientace, například pro veřejné orgány, pro operátory na trhu a také pro občany. Na tuto diskusi máme asi 30 minut. Nejprve dáme slovo panu zpravodaji, kterým je pan Tamburán za skupinu ESDD a tím tomu dávám slovo. Děkuji, vážení kolegové, takže především vám přeji šťastný nový rok. A dnes máme za úkol představit naší představu o ekonomice sdílení, což je eh, stále rostoucí dimenze, která má značný vliv na naši ekonomiku, naše podniky i naše občany. My víme, že místní samozprávy, města, regiony, státy se snaží přizpůsobit tomuto vývoji té trvalé změně a my musíme nalézt rovnováhu mezi dvěma věcmi. Za prvé, um, uchovat dostatečný prostor svobody pro inovace a vznik nových podniků pro dobro všech občanů. A současně zajistit ochranu spotřebitelů, výrobců, životního prostředí, fungování státní zprávy i dobrého fungování e, finančních služeb a daňových služeb. Ehm, musíme uvažovat o různých formách spolupráce od e, e, ekonomiky darů až po ekonomiku podobnou tržní ekonomice. Těžko se dá hovořit o ekonomice sdílení v jednotném čísle. Je to spíš v množném čísle. Neexistuje žádný model, který by byl vhodný pro všechna odvětví, žádný rozměr není jednotný, čili nejprve je potřeba uznat mnohočetnost eh, ekonomiky sdílení. A Máme tedy toho nejmenšího společného jmenovatele, jako třeba sdílení eh, fyzických a nehmotných zdrojů, které umožňují dosáhnout eh, environmentálního a sociálního zisku vlastně prostřednictvím eh, efektivnější výroby, dále aktivní zapojení občanů, za třetí inovace, přijímané společenstvími. Společenství, která sdílejí své znalosti a informace, což stimuluje otevřenou eh, inovaci v formou eh, o, o, jaksi společného statku, společ, jaksi v těch informací jako společných sdílených statků. Využití informací a komunikace konečně představuje zásadní osu pro rozvoj novátorských myšlenek. A dále eh, potlačení prostředníků, snížení přímých i nepřímých nákladů. Informační toky jsou řádně kanalizovány, což dovoluje jak si eh, zajistit důvěru všech účastníků zisk, jak pro podniky, tak pro občany. Je tedy tam tím cílem. A my žádáme komisi, eh, aby vytvářela nevýlučný prostor pro ekonomiku sdílení, aby podporovali ehm, eh, proto prostor v národních, regionálních i evropských legislativách, aby podporovali digitální Ehm, spolupráci a eh, jak si podporovali přechod k ekonomice 4.0. Eh, specificky žádáme komisi, aby dohlížela na to, aby politiky a legislativa Evropské unie byly v souladu s budoucností a opírali se o právní jistotu, a současně garantovali sociální ochranu, která by byla odpovídající pro občany a pracující, záruky pro klienty a synergie s tradičními modely podniků, které umožní definovat a modernizovat koncept práce pracujících a poskytovatelů služeb. Jedná se o pár úvah a myšlenek, které předkládám jako zpravodaj a doufám, že pomocí vašich návrhů obohatíme dimenze tohoto stanoviska. My v takovém návrhu stanoviska jsme omezeni a právě z důvodu těchto omezení jsem nemohl rozvést text dále. Děkuji vám, pane Tamburano. Překročil jste eh, sice čas, ale zase při předchozích bodech jste Eh, nehovořil, takže proto to je v pořádku. Takže nyní stínový zpravodajové z jednotlivých frakcí, nejprve EPP. Paní Sanders, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji který ve svém stanovisku přebírá ta jednotlivá témata spojená s ekonomikou sdílení. Tuto ekonomiku, jak jsme viděli, obsahuje obrovský potenciál a Evropa má veškeré trumfy pro to, aby byla jedničkou v této oblasti umožňuje například nezaměstnaným důchodcům, mladým lidem, studentům, někdy třeba i zaměstnancům s prekérním zaměstnáním, aby si takto doplňovali příjmy. Podnikatelé eh, také mohou poskytovat nové služby, vynalézavé a služby a my bychom je měli podporovat a pomáhat rozvoj takovýchto startupů. Eh, ovšem otázka Eh, rozhodného eh, práva pro eh, tyto platformy potřebuje upřesnit. Ten cíl sdílení nemá být pouze, pouze heslem pro obcházení, masivní obcházení pravidel nebo nekalou soutěž pro malé a střední podniky a řemeslníky. Takže já bych navrhla několik upřesnění, která se budou týkat především eh, důrazu na eh, řádnou hospodářskou soutěž získání digitálních kompetencí, při, přístup k financování pro startupy, aby se mohly rychle rozvíjet na evropském trhu. Kromě toho si myslím, že hlavní motor ekonomiky sdílení je důvěra. A proto bych chtěla navrhnout vytvoření mechanismů certifikace Eh, stanovisek spotřebitelů, aby uživatelé eh, eh, platform byli jaksi takto ubezpečeni a aby nedocházelo k takzvanému zneužívání takzvaných falešných přátel. Eh, myslím, že zatím ještě nemáme dostatek komplexních eh, a přesných informací a údajů a měli bychom na evropské úrovni ještě zapracovat na ukazatelích, které by odlišily eh, profesionály od soukromých osob, zaměstnance od podnikatelů a, a podobně. Digitální platformy by také měly naplnit svou část odpovědnosti a informovat uživatele o platformě platných pravidlech a e, měli by lépe kontrolovat na dodržování legislativy. A konečně, pane předsedo, mám otázku ohledně procedur, až budeme vy vlastně, ne já, já budu, já bydlím ve Strasburku, ale vy až v pondělí pojedete do Strasburku, šlo by posunout o den lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů, aby se dali předkládat ne do pondělka, ale do úterý? Děkuji. O, ano, bylo to posunuto na úterý 17. Eh, takže já jsem se chystal to oznámit, takže ano, tady v tom vám můžeme vyhovět. Eh, za SED, paní De Monte, prosím, máte slovo. Děkuji. Já především poděkuji zpravodaji za návrh stanoviska. Text je stručný, jak říkal, ale už e, nám dává zajímavou představu. Chtěla bych zdůraznit význam ekonomiky sdílení, e, která umožňuje e, opětovně nastartovat růst a hospodářskou činnost v Unii ale je to téma obtížné, protože je to nová skutečnost, kde neexistuje faktická regulace, takže je to takové, v té naší práci budeme muset hodně předjímat a předvídat. Jsou určité body, které bych chtěla zdůraznit v oblasti strategie a politiky. Možná zajdu dál než zpravodaj a ohlásím tady pozměňovací návrhy, které se chystám předložit. Hlavně se to týká ochrany osobních dat, abychom měli jistotu, že v jednotlivých členských zemích bude ta situace v oblasti ochrany osobních dat jednotná, protože některé, samozřejmě existují národní legislativy, ale na lokální a regionální úrovni je třeba taky něco udělat. Víme, že existují různé typy platform, s velkou mobilitu jednotlivých hráčů a to by všechno mělo být jasně definováno. Je třeba zamezit tomu, aby nedocházelo třeba k monopolům u těchto platform. Když samozřejmě to je spíše v pravomoci výboru pro vnitřní trh a hospodářskou soutěž, nicméně musíme se tím také zabývat, aby nedocházelo ke vzniku monopolu. Pak je tu otázka paritních pravidel, omezování administrativních eh, administrativní zátěže pro hospodářské subjekty v odvětví eh, a současně garantovat, že daně budou odváděny, jak mají, a eh, současně usnadnit přístup úvěrům. Často se jedná o e, osoby samostatně výdělečně činné v takovém klimatu velké svobody, takže i tady by asi bylo potřeba uvažovat o nějaké nezávislé e, orgánu, který by mohl kontrolovat, zda e, jsou jednotlivé, ty pokyny sledovány a zda jsou všechny povinnosti naplňovány. A taky bych chtěla zdůraznit, třeba ty takzvané periferní oblasti. Já jsem ve výboru pro dopravu a rozlišujeme mezi velkými městy, kde není potřeba zvyšovat automobilový provoz, zatímco v horských oblastech nebo v okrajových oblastech některé služby chybějí a, a bylo by potřeba je uživatelům nabídnout. Takže nemůžeme všechny hodit do jednoho pytle. A pak je tu otázka řízení na různých úrovních, subsidiarita musí být dodržována a každý má mít e, možnost stát se plnohodnotným aktérem této strategii. E, další e, stínový zpravodaj se, za EKR se omluvil, ale pan Tošinovský ho zastoupí, takže prosím. Předsedo, dovolte mi omluvit našeho stínového zpravodaje kolegu Henkla, který mě požádal, abych eh, stručně zhrnul jeho pozici. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodaji za předložené stanovisko. Kolega Henkel vidí dynamickou kolaborativní ekonomiku především jako příležitost pro spotřebitele, kteří mohou těžit nákladově výhodnější služby, stejně jako pro ty, kdo hledají flexibilní práci nebo vedlejší příjem. Nemůžeme na jedné straně prosazovat jednotný digitální trh a současně odmítat inovativní nápady, jako jsou online tržiště. Náš stínový zpravodaj vítá rozumný přístup v příslušném sdělení Evropské komise. Dále se domnívá, že je úkolem členských států zavést pro kolaborativní ekonomiku nová, a však funkčně podobná daňová pravidla a ochranu spotřebitele jako u klasických poskytovatelů služeb. Například ti, kteří nabízejí stravovací služby, musí splňovat hygienické normy, Ti, kteří nabízejí dopravní služby, musí dodržovat technické normy a požadavky. To neznamená, že kolaborativní ekonomika musí být regulována ve stejném rozsahu jako tradiční poskytovatelé služeb, protože hodnocení a reputační systémy, které jsou součástí většiny kolaborativních platform, mohou přispět ke kvalitnějším službám a v mnohem nahradit klasickou regulaci. Z toho důvodu bych chtěl pan Henkel vyzvat hlavní gestční výbor INCO, aby nechal vypracovat srovnávací studii zaměřenou na dohody s platformami ohledně vybírání daní a pojistného. Daň z příjmu i platby pro zapojištění rizik totiž mohou být účinně procesovány kolaborativními platformami, aby administrativní zátěž pro jednotlivé poskytovatele byla minimalizována. Děkuji, pane předsedo, za možnost. Díky. Děkuji, pane Tošinovský a děkuji za skvělé dodržení času. A další frakcí je ALDE, s tím novým zpravodajem je pan Dominik Rike. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Tamburánovi za zprávu, která je velmi slibná, stručná a on to jistě dále pak ještě doladí. Problém kolaborativní ekonomiky je, že se skládá ze tří částí. Na jedné straně je dodavatel, který mi dodá prakticky jakékoliv služby nebo zboží. Na druhé straně klient nebo spotřebitel, eh, to je ten příjemce a uprostřed je právě ta digitální platforma, digitální tržiště, které je řízeno nějakými složitými algoritmy, které je dávají do kontaktu. Problém je, že digitální ekonomika pokrývá prakticky veškerou ekonomiku potenciálně. Takže musíme se zamyslet nad organizací, případnou regulací nebo návrhem regulace e, celé ekonomiky. A to potom e, vlastně začíná být břehe. Eh, protože vzhledem k tropismu jednotlivých eh, účastníků pak budou klást důraz na to či ono. Ale už stovky let regulátoři se snaží ekonomiku regulovat sociálně, daňově, eh, ochranu spotřebitele v oblasti ochrany pracujících a tak dále. A já si myslím, že tady je opravdu těžké, jak si vyhnout se obecným věcem, protože jestliže bude pokrývat veškerou ekonomiku a ta rekal, regulace je na jednu stranu neodpovídající a na druhé straně strašně rozmanitá. Takže bychom mohli zdůraznit pár klíčových věcí. Třeba naše instituce, komise a parlament pouze zahajují vlastně úvahu a začínají regulovat dané téma. První věc je, že je potřeba oddělit e, kolaborativní ekonomiku jako trh a na druhé ekonomiky nebo neziskové sdílení. A to by chtělo obecné definice, co patří pod trh a co ne. A další věc, někteří kolegové to tady říkali, je potřeba chránit jednak klienty, jejich práva, jejich data, jejich přístup ke kvalitě, ale je třeba chránit i pracující, jejich sociální práva, jejich smluvní e, e, schopnost, jejich odměňování a tak dále. Je třeba regulovat také ty platformy daňově a sociálně a je třeba uvažovat o určité homogenizaci na evropské úrovni aspoň co do definic a obecné regulace, aby nedocházelo k rozčíštění trhu, kdy každá společnost eh, evropského původu eh, na stejné úrovni podléhala stejné regulaci. Jinak si myslím, že můžeme zůstat na té obecné rovině definic a regulace, ale čeká nás ještě spousta práce i myslím i mimo všechny ty jednotlivé zprávy, které se v naší instituci nyní připravují. Děkuji panu Rike. A nyní pan Blanco López z SD požádal o slovo, máte minutu. Děkuji. Já nejprve poděkuji zpravodaji za jeho návrh, protože tady se jedná o úplně převratnou změnu ekonomických tradičních modelů ta ekonomika sdílení představuje celou škálu služeb, které budou dohloubky transformovány. Mění se způsob eh, cestování, ubytování, eh, využívání dovolené, práce v zaměstnání a tak dále. To všechno vlastně ta kolaborativní ekonomika překope. Já chystám pozměňovací návrhy, abychom mohli doplnit některé otázky do této zprávy, jako třeba rozdíl mezi různými typy platform, potřebu plánovat tyto změny v, na trhu práce a také otázku přenositelnosti digitálních dat z jedné platformy na druhou. Eh, a nyní zástupce komise z DG Go, pan Neil Kay, dostane slovo. Jak si přál, prosím, máte dvě minuty. Děkuji. Děkuji Evropskému parlamentu za práci na e, zprávě k sdělení komise. Myslím, že všechny ty poznámky jsou relevantní a úplné. A já bych vybral pár zmíněných témat. Jeden z problémů kolaborativní ekonomiky, že je velmi rozmanitá, jak tady zaznělo. Týká se to těch dodavatelů, spotřebitelů i platform. A myslím si, že tady to oddělení toho, co je poskytováno ještě jako um, služba konkrétním podnikem, je, že tady je potřeba um, jak si stanovit jinou uh, regulaci zaměřenou právě na ty platformy. Z toho důvodu sdělení komise je takové opatrné, co se týče navrhování eh, nové regulace, protože ještě zůstávají určité šedé zóny co do odpovědnosti poskytovatelů a platform. Myslím si, že komise vlastně je zcela uh, eh, zajedno s eh, Evropským parlamentem. Musíme věnovat pozornost zaměstnanosti a růstu, což je tady v linii. A eh, je třeba, aby byla práva eh, spotřebitelů i pracujících eh, zachována tak, aby to bylo příznivé pro všechny. Komise nadále monitoruje situaci. Je to odvětví, které se rychle rozvíjí, mnohem rychleji než růst ekonomiky jako takové, daleko rychleji než růst digitálního odvětví, jako je e-komerce. Takže situaci sledujeme a děkujeme za podporu Evropského parlamentu. Chystáme se eh, uzavřít dvě monitorovací smlouvy, kontrakty, abychom lépe pochopili dopad eh, Eh, podnikatelského prostředí na tyto ekonomiky a dopad eh, sdílené ekonomiky na ekonomický růst. Takže budeme průběžně parlament informovat, až budou zprávy, eh, ty monitorovací zprávy dokončeny, tak vás samozřejmě s nimi seznámíme. Děkuji. Děkuji vám takže vracím slovo zpravodaji panu Tamburánovi, aby to shrnul. Ano, já budu velice stručný, eh, protože jsem déle mluvil na začátku, takže eh, děkuji zkrátka všem za příspěvky do diskuse, jsem si jist, že spolupráce bude vynikající a že eh, toto stanovisko budeme moci rozpracovat ještě kvalitněji. Děkuji, to je vše. Děkuji vám, pane Tamburáno. Tím jsme uzavřeli diskusi na toto téma. A teď půjdeme na eh, harmonogram. Jak zmínila paní Sanders, termín pro pozměňovací návrhy, to bylo eh, změněno z 16. ledna na 18 hodin na úterý 17. ledna 12 hodin. Takže máte eh, pár hodin navíc, můžete předkládat o to víc návrhu Hlasování v ITRE 28. února, hlasování IMKO, hlavní výbor 24. dubna 2017. Na plénu hlasování zatím nebylo potvrzeno definitivně. Teď se dostáváme k bodu 10 na pořadu jednání, což je zpětná vazba z probíhajících vyjednávání. Nejprve Spektrum, pak eh, roaming a potom ETS. K tomu, eh, k těmto třem bodům budou mít zpravodajové prostor až pět minut a pokud bude čas, pak budou mít eh, slovo i ostatní kolegové. Máme času spoustu, takže kdo bude chtít vystoupit, bude mít možnost. První je tedy Spektrum. Patricia Toja je zpravodajkou z ITRE První trialog proběhl 14. prosince a úspěšně se dosáhlo provizorní politické dohody. Já bych rád poblahopřál paní Toja a dávám jí na pět minut slovo. Paní Toja je ovšem na jiné schůzi. Eh, jak jste viděli na hlasování, měla naspěch. Nahradí ji pan Komplanatry. Eh, Paní Komplnatry, pardon, máte slovo, prosím. Eh, děkuji. Já eh, paní to já předám pozdravy. Eh, ono to všechny překvapilo, že jsme odhlasovali tak rychle, možná, pardon, že ta dohoda byla tak rychlá, možná, že to byla ta vánoční nálada. Eh, dosáhli jsme dohody tedy v prosinci. Já jsem toto dostala eh, od paní Toja před pár minutami, takže pokud je tady někdo, kdo byl na tom trialogu jako takovém, prosím, vezměte si slovo poté. Já tady mám pak jenom eh, stručnou poznámku od paní Toja. Po dané schůzi proběhla technická schůzka, kde se řešily technické podrobnosti a i tam lze říci, že se dospělo dobrého textu v souladu s prioritami parlamentu pro efektivní využívání spektra. Obecně vzato panuje ohledně konečné dohody spokojenost, protože ta dohoda plní priority EP parlamentu. Tedy teď se bude čekat na schválení členských států a na Koreper, což má probíhat teď někdy. A Hlasovat se má 26. pak to půjde do pléna. V některých detailech, které stojí za to zmínit, je například to, že členské státy mohou to pásmo pod 7 stovek zdržet, tedy zdržet jeho dostupnost až o dva roky, pokud poskytnou odůvodněné eh, jaksi důvody. Členské státy rovněž musí dosahovat cílu kvality podle cílu v článku o radiospektrovém programu. Článek 4 pro e, frekvenční pásmo pod 700 členské státy musí zajistit jeho dostupnost alespoň do roku 2030, zejména tedy pro vysílací společnosti, ale e, pak bude potřeba ještě dopracovat konvergenci mezi platformami internet, internetem a dalšími. A byl e, odstraněn odstavec 2 eh, ohledně downlinku, to znamená nejde jenom o uplink, ale i o downlink. Případně tato opatření zajistí vyvážení jednotlivých operátorů, provozovatelů těchto eh, frekvencí. Článek 5a je velice důležitý, protože členské státy budou začlenovat opatření pro koncové uživatele, aby se omezil dopad toho přechodu v některých členských státech na účinnější technologie a článek 6, to je opět revize k pásmu pod 700 MHz, efektivní využívání spektra a zvážení dalšího technologického rozvoje. To je vše, to jsou tady poznámky zpravodajky a přehled nejdůležitějších témat. Děkuji vám, nikdo další o slovo nepožádal, děkuji paní komplenatry za velice stručnou a věcnou zpětnou vazbu. Měla jste na to pár minut a měla jste to k dispozici vlastně jenom pár minut, takže vyřiďte naše pozdravy paní Toja. Teď ehm, probíhající neformální trialog ohledně roamingu. Paní eh, Kumpla Natry je sama zpravodajka výboru ITRSD. První trialog proběhl 14. prosince, druhý trialog se předpokládá 17. ledna ještě k tomu spektru hlasovat se bude 26. ledna, ano, to bych měl oznámit. A teď tedy roaming. Druhý trialog je naplánován na 17. ledna 2017. Těšíme se na výsledky. A e, teď dostala na pět minut opět slovo paní Gumpanatry, aby nás informovala o tom, jak na tom jsme v tom trialogu, prosím. No, pět minut asi nevyužijí, protože eh, ve výboru ITRE jsme začali hodně kvalitně, díky všem stínovým zpravodajům, díky celému výboru, když se hlasovalo. Byla zde velice silná podpora pro stanovisko Evropského parlamentu. Proběhl zatím jeden trialog, opět eh, těsně vlastně před tím frekvenčním trialogem 14. prosince ve Štrasburku. Příští trialog bude Eh, doufejme, co nejúčinnější, protože chceme být připraveni s roamingem do 15. června, aby to bylo hotové pro koncové uživatele. Nicméně ty technické diskuse jsou poměrně obtížné. Pokud vedete jakýkoliv trialog, tak víte, že jen zabukování místnosti na trialog na příští víkend ve Štrasburku je skoro nemožné. Nicméně nakonec se to podařilo, takže v 8 hodin ve středu, v 8 večer ve středu začneme. To se teď stanovilo. No, počítali jsme, že eh, ty trialogy by měly být dokončené nejpozději na začátku února, tak abychom splnili ten harmonogram, který je vlastně očekáván Evropany, kteří eh, se už těší na tom, že roaming bude v propadlišti dějin. Ehm, předpokládám, že alespoň trošku sledujete pozici parlamentu a rady byť třeba z dálky. Chci zmínit to, že rada byla eh, poměrně slabá v této věci, měli víceméně většinu, ale skutečně velice těš, těsnou. Nicméně v parlamentu naše stanovisko bylo podpořeno velice silně. Hlavní rozdíly jsou eh, snad v těch cenách dat, v rámci komunikace a obecně mluvíme v podstatě jenom o cenách, eh, které společnosti budou muset eh, mezi sebou platit, byť uživatele už jim platit nebudou. Rovněž politika fair use byla odsouhlasená komisí po konzultaci s členskými státy do konce roku, to znamená, že eh, tady už máme i nové prvky i vlastně do toho trialogu a jsou zde různé věci, já nevím, třeba když jste eh, levný operátor, který poskytuje levnou službu, eh, máte, já nevím, eh, neomezený objem dat nebo velké objemy dat za levnou cenu, tak třeba možná budete podlehat nějakému omezení pro tedy uživatele, jinými slovy, nemůžete mít 300 gigabajtů a cestovat s tím, to asi chápeme, byť to tedy omezuje spotřebitele, ale i spotřebitelé Eh, to budou mít jasnější. No a potom ceny. Já vím, že komise eh, má nejnovější informace a vypomůže nám technickými otázkami na trialogu příští týden, takže já si myslím, že z technického hlediska je všechno připraveno. Politicky to bude potřebovat ještě, vyžadovat ještě trošku pochopení, čeho že to vlastně chceme dosáhnout a jak pak působit na trzích, které jsou vlastně soukromé jsou to soukromé subjekty a je potřeba proto stanovit ceny na té velkou obchodní úrovni. Nicméně myslím, že ta politická ambice této složky je všechno připravit a stanovit nějaké základy pro vnitřní trh, což bude lépe pochopitelné pro spotřebitele. Samozřejmě po, po té, co jsme dostali euro, už jsme věděli, že už máme Evropskou unii, která je velice konkrétní, zmizely hranice, svoboda pohybu, Eh, a tím pádem už je celkem jedno, jestli překračujete národní hranice nebo ne, i když tím se třeba dostanete k jinému operátorovi. Takže to je ten cíl, který sledujeme. Eh, děkuji vám, paní Kumplanatry. Nikdo další se o slovo nepřihlásil, ale pokud vím, pan Tošenovský je stínový zpravodaj. Chcete k tomu vystoupit? Děkuji, jenom možná eh, velmi krátkou Eh, myslím, že paní zpravodajka velmi dobře popsala ten, ten první trialog. Eh, skutečně je to záležitost teď, kam rada se pohne, hlavně tedy v těch eh, datových službách. Chtěl bych ocenit tak, jak paní zpravodajka vede tu diskuzi za parlament v rámci trialogu. Je to velmi korektní přístup, protože není to vůbec jednoduchá právě oblast těch datových služeb. Uvidíme, kam se posune za tu dobu Eh, rada i s tím, jak se nám blíží ten, jak si ten časový eh, horizont, tak samozřejmě bude, bude potřeba najít nějaké, nějaké kompromisní řešení. Teď to skutečně spíš visí na radě, jaká, jaké, jaké přijme stanovisko. Věřím, že se eh, podaří rychle trialogy uzavřít, protože máme, v tomto případě máme jasný deadline, kde, v kterém čase musí naběhnout do života. Děkuji paní, předsed, paní zpravodajce i vám, pane předsedo. Thank you so much, uh, eh, Mr. Tošenovský. Děkuji, pane Tošenovský. Jak už řekla zpravodajka, příští trialog je naplánován na 17. ledna a paní Kumpla na 13. pak bude posléze informovat. Poté, co ten trialog proběhne. 18. Aha, tak 18. Eh, a děkujeme vám mnohokrát za práci, kterou odvádíte v této věci, jak pro parlament, tak pro eh, výbor ITRE. Víte, že máte naši podporu, podporu mnoha frakcí, takže hodně štěstí a doufáme, že to zvládnete časově. Vypadá to, že ve středu eh, budete mít jaksi jednání dlouho do noci. Takže tolik k roamingu. A teď jdeme na ETS. A tam jsem s pravodajem já to keep myself to three minutes. Tak, uh, doufám, že někdo na mě bude dohlížet, abych také dodržel časový limit, ale snad ho ani nezatřebí. Tak, 13. října jsme stanovali, eh, jsme hlasovali v ITRE, bylo to všechno schválené právní službou a ten pozitivní výsledek mi dal jasný mandát, abych zastupoval ITRE na, na jednání s ENVY a ta jednání byla také završena pro mě je důležité, aby se bylo vyvážené stanovisko, které vyšle výboru NV jasný signál a že to bude vlastně jasný signál i pro všechny zúčastněné strany EC, eh, e ETC. Pro mě bylo důležité mm, pracovat na tom, balíčku, který byl plný kompromisu. Také si možná pamatujete, že i to hlasování vlastně nakonec bylo docela rychlé, protože mezi EPP, SD, EKR a ALDE panovala dohoda a vlastně všichni jsme se shodli na těch hlavních bodech a další politické frakce také často mm, podporovaly určité kompromisy. Během jednání v Envy velice často brali v úvahu naši práci z výboru ITRE a mnoho našich podnětů také dobře eh, reflektovali ve svých eh, textech i vlastně nakonec při tom hlasování ve výboru ENVY. Mm, jsou tam také různé režimy těch fondů. Ehm, zejména tyto návrhy ITRE eh, bralo potom, brala potom ta zpráva ENVY v úvahu tak tam jsou ještě důležitá témata, jak symbolicky, tak i číselně. Jednak to byly ty aukce a také ten um, ta lineární poměr. Nakonec je to vlastně velice blízko tak, jak jsme navrhovali ve výboru ITRE a jak jsme to i zde ve výboru ITRE odhlasovali. Pak uh, jsou tam i blízké um, názory ohledně úniku uhlíku a pak ještě vlastně tam byly ty návrhy ohledně uh, fondů, které rovněž Envy nakonec ve svých výsledcích zohlednilo. Co se týče těch benchmarků, tak tam je také jasná uh, koheze mezi modelem, který navrhlo ITRE a které vlastně je teď i v tom IT, uh, Envy. A co se týče sdílených kompetencí, tak mohu říci, že jsem poměrně pyšný na náš tým, že se nám podařilo poměrně do velké míry protlačit naše pozici. Můj osobní cíl byl vrátit se do výboru ITRES s, eh, s textem, který můžeme podpořit i po těch jednáních eh, ve výboru ENVY. A mohu tedy říci, že nakonec jsme dosáhli dohody, i sice to vypadalo poměrně obtížně, zejména ty poslední dny, ale nakonec i tedy v tom výboru NV bylo možné dosáhnout schody. Evropská komise teď tedy má nabízí nový balíček, chce zabránit těm různým překrýváním politik. Teď zde máme například, takže máme ten ETS, energetický balíček, LU, LUCF a tak dále, takže toto všechno um, je opravdu důležité, aby to bylo kohezní, abychom nepočítali jednu věc eh, několika několikrát a něk- různým způsobem, abychom opravdu nezatížili ještě více evropský průmysl. Evropská unie musí mít, pardon, Evropský parlament musí mluvit silným hlasem vůči radě a také musí jas, vyslat jasný signál podnikatelské sféře. Stále ještě čekáme na um, konsolidovaný text, který připravuje sekretariát, nicméně budeme konsultováni a pokusíme se také, jak všichni víte, příští týden nebo příští týdny, uh, Eh, možná, protože ve Štrasburku to bude asi komplikované, najít nějakou dobu, nějaký časový slot, abychom se mohli sejít s co největším počtem stínových zpravodajů, hlavně aby tam byly tedy ty čtyři hlavní frakce zastoupeny a zjistíme, zda tam bude nějaký zájem ještě znovu předkládat pozměňovací návrhy za výbor ITRE, až se to dostane na plenárku. Zatím ještě nemám takové signály, nicméně budeme postupovat podle řádného postupu a mm, bude tam možnost pro všechny, kteří patří do týmu. To je vše z mé strany ohledně ETS a pan Buzek se hlásí a samozřejmě i další se mohou hlásit do diskuse. Pokud mi dovolíte, Všichni víme, jak důležitá tato zpráva je, opravdu je nesmírně důležitá. Já bych vám chtěl pogratulovat, protože jste zpravodajem. Gratuluji vám jménem výboru ITRE, protože to je nesmírně důležité stanovisko a je také důležité potrhnout, že zde spolupracujeme s výborem ENVY na základě článku 54, což tedy nebylo tak eh, lehké. Minule, když jsme jednali o ETS, tak to naprosto stoprocentně spadalo do ENVY. Takže jsme na sebe vzali velkou odpovědnost. Je to i odpovědnost vůči průmyslové komunitě, vůči malým a středním podnikům, vůči sektoru energetiky. A já bych vám ještě jednou chtěl vyjádřit eh, poděkování a také i za to, že ta spolupráce eh, mezi vámi a mezi výborem NV byla vynikající. Takže nejenom vám gratuluji za tu práci pro výbor ITRE. Myslím si, že bude ještě důležité, abychom eh, předkládali pozměňovací návrhy, respektive, že jsme je předložili, protože v našem výboru byly ty pozměňovací návrhy podpořeny velkou většinou. 85 eh, našich členů podpořilo některé ty kompromisy za ITRE a eh, jednalo se o kompromisy, které chránily reálnou ekonomiku. Samozřejmě, že chceme splnit všechny pařížské dohody, nebo všechny ty body té pařížské dohody, ale zároveň nechceme úplně zadupat do země evropský průmysl. A v Evropském parlamentu za to také máme odpovědnost, aby se, tomu, aby se to nestalo. Takže je důležité, abyste potom i s těmi stínovými zpravodaji možná ještě tedy pak eh, prosazovali ty klíčové pozměňovací návrhy, které jsme Eh, předložili. Ano, děkuji, pane Busku. Samozřejmě se k tomu ještě vrátíme. Ještě mm, nejprve proběhnou konzultace s mými kolegy, nechci to všechno uspěchat, ale samozřejmě taková možnost tady ještě je. A ještě pan Tošenovský žádá o slovo, tak prosím. Já bych také s, za, za naší frakcí CR chtěl velmi ocenit tu snahu, jak eh, Eh, jak dát dohromady skutečně velmi komplikovaný. Víme, že ty názory na ITS jsou velmi eh, rozdílné a složitě se hledá určitý společný návrh. Abych proto skutečně i s informací z Envy chtěl velmi, velmi ocenit to, jak je vnímaná zpráva z ITRE a jak je brána vážně. Eh, chtěl bych navázat na Jiřího Buska. To, co on říkal, velmi s tím souhlasím. Myslím si, že bude velmi důležité v té závěrečném eh, textu. Uvidíme, jak, jak ten konec bude, eh, tak aby se propojili právě zprávy Envy a ITRE zvážit, tak aby některé pozměňovací návrhy, a tady, že se podařilo i díky vám, vaší velké snaze tady schválit eh, tu zprávu v ITRE, víme všichni, že to nebylo vůbec jednoduché, tak aby se případně některé názory, které tady eh, zazněly a pozměňovací názory, návrhy, tak aby se případně mohly objevit v tom závěrečném hlasovacím mechanismu, čili tu zprávu my jako takovou eh, se budeme samozřejmě snažit podpořit, ale je, je důležité najít tu rozumnou váhu, tak aby nezanikly ty složité návrhy nebo trochu někdy i, i směrem k průmyslu, kde my jsme na to citlivější než samozřejmě zase výbor Envy, mm, tak eh, z toho pohledu, eh, tak abychom dosáhli těch návrhů, které tady byly schváleny ve výboru. Ještě jednou bych chtěl ocenit tu snahu najít maximální zhodu těch dvou výborů, což historicky víme, že vůbec není jednoduché. Takže vám držím palce, abyste to dohráli do konce. Ještě jednou děkuji. to, Děkuji. Oba jste vyslali významný signál stínovým zpravodajům. To bude jistě tlumočeno i těm, kteří tady nejsou, až proběhnou příští týden konzultace na toto téma, tak eh, to tam také uvedu, co jste tady říkali, pane Busku, pane Tošenovský. A k tomuto ještě na závěr bych řekl, že myslím, že jsme na dobré cestě. celá řada těch eh, témat, která eh, jaksi byla různě problematická, tak se domnívám, že teď se dostáváme opravdu eh, na správnou cestu. 80% návrhu se podařilo prosadit, každý na tom něco vlastně získal a my můžeme ten eh, výsledek podpořit. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže tím bych eh, ukončil tento bod. Další bod je 11 a sice různé, nikdo se nehlásí do různého, takže příští schůze se bude konat 25. a 26. ledna od 9 do 12.30 a pak od 15 do 18.30 v Bruselu, takže mnoho štěstí v novém roce a děkuji za pozornost.